Let's open the uh, meeting uh, of the committee. Uh, we have... Dobré ráno. Zahájíme naše jednání. Vidím, že jsou tady, že tady jsou zpravodajové i stínoví zpravodajové. Nejdříve bych uh, oznámila to, že uh, jednání schůze je přenášeno na internetu a nyní přejdeme k bodu na programu 12 a je to eh, eh, je to přepracované znění celního zákonníku. Nejdřív předám slovo eh, zpravodaji a potom stí zpravodajce a potom stínovým zpravodajům. Dobrý den, paní předsedkyně. Kolegyně a kolegové, dnes budeme hovořit o návrhu celního kodexu Unie. Eh, tato otázka je velmi zajímavá, ale zároveň také komplikovaná. Tato otázka je velmi zajímavá, protože cílem je eh, zvýšit eh, účinnost celního kodexu Unie. A také je zároveň tato otázka komplikovaná, protože to má velký dopad na běžný život celníků a ekonomických hospodářských subjektů. Pokud jde o přepracování celního kodexu, tak to je potřebné. Co se týče evropských eh, eh, orgánů, tak bylo vyjádřeno, že je potřeba zmodernizovat eh, tento kodex, který je z roku 1992. Došlo k mnoha technickým změnám. Od roku 1992 parlament schválil zprávu pana Matea Salvina v prosinci minulého roku a v té době už se hovořilo o tom, jakým způsobem by se to mělo zmodernizovat. Zpráva Salvini si přála především eh, boj eh, proti padělání, proti hrozbám, proti organizovanému eh, zločinu a také cílem bylo zmodernizovat celní metody, abychom posílili evropskou ekonomiku. Rada zároveň schválila 13. prosince minulého roku usnesení o budoucnosti spolupráce, pokud jde o celní oblast cílem stanovit eh, opatření, která eh, zlepší celní spolupráci a Evropská komise ve zprávě o dosaženém pokroku v oblasti strategie pro eh, celní unii 20. prosince minulého roku apelovala na to, aby se dosáhla spolupráce v této strategické oblasti. Takže všechny tři instituce Evropské unie mají na to tento názor. Celní unie je součástí AKI Communitaire, je to velice významná část a absolutně nezbytná. Komise navrhla eh, nahradit současné nařízení 450 lomeno 2008, který se jmenuje Modernizovaný celní kodex a nahradit to přepracovaným zněním, abychom dosáhli základním cílům komise právě před tímto výborem v Dubnu eh, navrhla tento návrh jakožto schrnutí. Cílem bylo tedy posunout aplikaci celního kodexu, tento celní kodex eh, eh, přizpůsobit vstupu v, platnosti, eh, vstupu v platnost Lisabonské smlouvy a také zohlednit normativní vývoj, pokud jde o bezpečnost a modernizaci informačních systémů. Tento návrh nařízení, který předložila komise a o kterém dnes hovoříme, ale představuje mnoho otazníků, pokud bychom to tak mohli mohli říci. Eh, mezi hospodářskými eh, operatéry mnoho členských států tedy v tom vidí mnoho eh, problémů, pokud je o technické otázky. Také se hovoří o tom, že by se měla změnit celá logika tohoto návrhu. Já bych chtěl nyní vyjádřit to stejné přání, když jsem hovořil u příležitosti předložení tohoto návrhu a to, aby existoval aktivní pakt mezi Evropskou komisí a mezi naším schromážděním, pokud jde o veškeré otázky a připomínky. Eh, takže já jsem vyjádřila tedy toto přání u této příležitosti. Takže musíme pracovat účinně, aby te, to, tento návrh přepracovaného znění eh, byl schválen v těch předepsaných lhutách. Evropský parlament chce disponovat vhodnými údaji, aby toto bylo uskutečněno v těch eh, stanovených lhoutách a aby eh, celní politika EU byla prohloubena. Pokud jde o eh, akty přenesené pravomoci a prováděcí akty, tak už jsem se vyjádřila o této otázce, když jsme byli na minulém zasedání IMKO. Já jsem řekla, že tato otázka je dosti citlivá. Eh, aktiv přenesené pravomoci a, eh, eh, a mm, prováděcí akty na jsou články 290, 291. Já jsem provedla zevrbnou analýzu ohledně rozdělení pravomocí. Pokud jde o aktiv přenesené pravomoci, tak připomínám, že to jsou články 290, 291 smlouvy. Tam se hovoří o prvcích které jsou v textu, týká se to druhotné politiky. Pokud je o prováděcí akty, tak tam jsou e, praktické aspekty, které nejsou e, polemické a které tedy nevedou k politické diskuzi. Takže e, máme manévrovací prostor, pokud jde o několik článků. Například článek 23 návrhu tohoto nařízení zde se píše, že pokud je o status eh, hospodářského eh, schváleného operatéra, takže toto se učiní prostřednictvím eh, aktů v přenesené pravomoci. A podmínky pro to, aby tento schválený hospodářský subjekt dostal toto schválení, tak toto je zásadní. Ten základní text si myslím, že je nejvhodnějším právním Eh, podkladem. Pokud je o tohoto schváleného hospodářského pokud je o tento schválený hospodářský subjekt a pokud je o aktiv přenesené pravomoci, si myslím, že nejsou nejvhodnějším nástrojem. Především proto, když si uvědomíme, že Evropská unie mm, se eh, zavazuje eh, k velice důležitým otázkám, pokud je oblast tohoto evropského hospodářského subjektu. Také pokud je o mutatis mutandis, tak to se týká také aktu prováděcích. Já si myslím, že akty přenesné pravomoci by na to byly vhodnější. Článek 17 eh, návrhu nařízení komise. Tady je eh, pracovní plán, který hovoří o koncepci a eh, vývoji elektronických systémů. Toto by bylo ošetřeno v prováděcích aktech, takže je to se předepise. Pokud je o pracovní plán, tak eh, to není druhotná politická orientace. Tento druh otázek bychom neměli dávat tedy do aktů přenesené pravomoci. Já si myslím, že je povinností komise, aby právě splnila tento harmonogram. Já si myslím, že je důležité, abychom nezacházeli příliš daleko, či tyto otázky neuspěchaly, protože jsou to velice komplikované otázky a také citlivé povahy. Je e, důležité, abychom to zevrubně analyzovali, pokud jde o všechny mezery a abychom mohli napravit chyby, kterých jsme se dopustili v minulosti. Pokud jde o celní kodex Unie, tak eh, to je vhodný eh, kodex pro to, aby celní politika získala eh, nový rozměr. Pokud jde o toto přepracované znění, tak měli bychom to použít, abychom dosáhli lepšího propojení celních systémů. A to pro dobro samotné Evropské unie. 24. června to už se blíží a musíme tedy si dát pozor, že nemáme dostatek času. Parlament by se měl touto otázkou zevrubně zabývat, měly by se eh, probrat všechny kapitoly velice podrobně a proto navrhuji, aby společně se všemi stínovými zpravodaji všech politických skupin, tak abychom se sešli eh, koncem června či začátkem července a abychom se eh, pokusili vymezit kapitoly, body, eh, takové ty eh, tmavé zóny, prostě tam všude, kde jsou otazníky, abychom mohli sebrat všechny připomínky a návrhy ve prospěch lepší práce, která bude plodnější. A závěrem, paní předsedkyně, pokud mi to dovolíte, tak já bych chtěla rozšířit to o oblast eh, mezinárodní Spojené státy 7. Eh, května a Evropská unie 7. května minulého roku eh, byl vypracován dokument s cílem uznat schválené hospodářské subjekty. Pokud je evropské hospodářské subjekty, tak tyto subjekty budou moci od tohoto datu požívat výhod statutu hospodářských subjektů, pokud jde o přesatlantické eh, vztahy. Od 7. května tohoto roku eh, informač, eh, ty údaje z IT systému ohledně těchto hospodářských subjektů tak začnou fungovat. Takže pokud jde o vztahy mezi Spojenými státy a Evropskou unii, tak to je velmi důležité. V roce 2011 eh, se jednalo o částku 500 miliard eur. A eh, to bude znamenat, že se eh, dosáhne obrovských úspor, také pokud je o administrativní zátěž, pokud je o tranzit zboží oběma směry mezi EU a Spojenými státy. Jedná se o celní odbavování. Evropská unie pracuje s mezinárodními celnicemi tady. Tuto dohodu máme i s Japonskem, Švýcarskem a Norskem. Kanada by mohla být tou eh, další zemí, dalším partnerem takovéto eh, úmluvy. A eh, mohli bychom tedy podepsat dohodu. Takže hm, ten záběr je obrovský. Je důležité, aby se spojily veškeré politiky, abychom pracovali v rámci světového pohybu zboží, a posílit spolupráci mezi celními orgány. Paní předsedkyně, paní poslanci, paní poslankyně, Evropská unie se zavázala v mezinárodním kontextu k tomu, abychom udrželi směr. E, tento směr, kterým se ubíráme, od momentu, kdy vznikla celní unie. Takže musíme mít celní legislativu, která bude jasná, harmonizovaná, racionalizovaná. A vidíme, jak dobře funguje otázka evropských hospodářských subjektů. To je opravdu velice úspěšná věc a my všichni společně na základě návrhu komise a společně s našimi institucemi vypracujeme společně evropskou o celní politiku, která bude ambiciozně, která bude čelit dnešním výzvám. Je tedy zásadní, aby celní kodex byl schválen co nejdříve, abychom si pozorně vyslechli veškeré otazníky, dotazy a připomínky ze strany všech subjektů, podniků a členských států. A abychom se neodchýlili od našeho směru. Ta politika musí být ambiciozní a nesmí se nikdy odchýlit. Děkuji. Merci pour euh, euh, Děkuji za vystoupení. A nyní stínoví zpravodajové za SD, pan rapti pan Schmidt za ALDE a paní Rule za Zelené. Je to tak. A je tu také pan Bílan za ECR. Je to paní Rule za zelené? Pardon, a pan. Začneme tedy s paní Rapty. Πολύ καλή δουλειά και μας είπε και την... Děkuji. Paní předsedkyně, paní Logrib odvedla vynikající práci mm, prošla veškerá ta východiska, která se týkají celního kodexu a udělala to velmi eh, důkladně, takže nemusím klást ty otázky, které jsem původně klást chtěla. Já se vrátím k otázce té schůzky, kterou navrhla a myslím si, že výměna názorů by byla velmi užitečná. Co se týče eh, harmonogramu implementace, nedomnívám se, že bychom to měli nějak uspěchat, ale zároveň bychom neměli dlouho čekat. Je důležité najít ten správný okamžik v čase, kdy bychom měli konat. Souhlasím s tím, že bychom měli být velmi pečliví při zvažování této otázky, eh, otázky na časování. Jinak mám tři věci, ke kterým se chci vyjádřit. Jednak tedy možné odložení implementace. Zaprvé musíme brát v potaz ty reálné problémy, které mají členské země. Některé mají více potíží než jiné a komise bude muset uh, Eh, správně načasovat a připravit zdroje, které budou nezbytné pro to, abychom naplnili tento program a vyškolili příslušné pracovníky. Eh, harmonogram komise bude muset být co nejpodrobnější, tedy a mám na mysli celý ten program té práce, a zavedení všech systémů, nezbytných systémů. Nejde tedy jenom o přijetí pravidel toho, jak by měly věci fungovat a tam již to opustit. To je v pořádku, je dobré přijmout provozní pravidla, ale je nutné potom zajistit jejich implementaci a zaručit jejich implementaci v praxi. Bude potřeba vybudovat elektronické systémy, a to velmi promyšleně. Elektronické systémy budou muset být předem otestovány a to testování musí být průkazné a být provedeno ještě před vstupem kodexu v platnost. A poslední věc. Vím, že je nutné vynaložit konkrétní a značné úsilí a tudíž bychom neměli povolit příliš mnoho výjimek z pravidel. Výjimky si dovedeme představit pro celou řadu věcí, nicméně já se domnívám, že by měly být tyto výjimky velmi konkrétně navázány na plný provoz systému. Jakmile bude mít elektronický systém, který bude jenom částečně pracovat, tak nezajistíme bezpečnost, efektivnost a transparentnost těch operací. Eh, jinými slovy, a již budu končit, domnívám se, že musíme být velmi opatrní Musíme mít na paměti všechny toky obchodu. Konstant zmiňovala ty mezi Evropou a Spojenými státy, ale musíme mít na paměti i obchod s dalšími zeměmi. A z toho důvodu je důležité, aby ty systémy fungovaly řádně, aby eh, zaměstnanci celníci byli eh, vyškolení a součas, eh, současně je důležitá certifikace, eh, oprávnění těchto, provádění těch eh, systémů a těším se na další diskusy. Tím tedy ukončím a chci poděkovat ještě jednou paní Legrip za vynikající práci, která nám eh, potom naše připomínky ulehčuje. Děkuji. Nyní dávám slovo panu Ole Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsed kyně. Toto není nové téma, nová věc na pořadu. Já jsem rád, že komise se snaží uvést, harmonizovat tento kodex s požadavky Lisabonské eh, smlouvy a také s nedávným vývojem v oblasti celní. Děkuji paní zpravodajce. Domnívám se, že bychom měli ocenit didaktický přístup, eh, který komise přijala při rozlišování eh, aktů v přenesené působnosti a eh, prováděcích aktů. Pro mě to bylo velmi poučné, ten jejich přístup a jejich rozdělení. Já nic, nicméně budu opakovat věci, které jsem již komisi řekla, které jsem řekl též na půdě tohoto výboru, ale někdy je dobré si vyslechnout něco vícekrát. Mně to alespoň pomáhá. Za prvé, prodloužení mandátu komise v obou těch uh, aktech. To je velmi citlivá otázka. Například určování původu zboží. Komise by měla mít tuto působnost tam, kde je to nezbytné pro hladké provádění evropské politiky. V některých oblastech může být nutné zavést eh, změny plným legislativním procesem s demokratickým přes, přeskumem. To je vyvážený přístup a najít tu rovnováhu není jednoduché. To již bylo zmíněno. Za druhé, a tady se možná liším ve svém stanovisku, já, mně se nelíbí odklad, předpokládané odklady implementace. Já se domnívám, že to není dobré pro Evropu. Já vím, jaké ty odpovědi ze strany komise budou. Bude je komise asi opakovat, ale opět musím říct, není to dobré ten od, eh, od, ten odklad. Potřebujeme modernizovanou celní zprávu a potřebujeme moderní celní kodex. A vy pravděpodobně budete opakovat stejnou argumentaci. Nicméně my musíme přesvědčit členské státy a naše vlády, aby v této věci konali více. A za třetí, Měli bychom se podívat na články, které upravují uchovávání a výměnu údajů. To je vždy citlivá otázka. A konečně, aby skutečně celní unie realizovala svůj potenciál, je potřeba, aby členské státy také se přizpůsobili a nějak k tomu přispívali. Bohužel interoperabilita těchto systémů a digitální platformy eh, pro interoperabilitu celních systémů se vyvíjejí pomalu a nebo vůbec. Členské státy musí e, reformovat své systémy a digitální platformy, aby ulehčili obchodní výměnu. A to je můj názor, toto je velmi důležitý nástroj pro růst Evropy. Pokud budeme mít modernizovaný celní zákonník a modernizované celní postupy. Děkuji. A nyní dávám slovo paní Růle za zelené. Velmi stručně. E, já bych chtěl poděkovat e, zpravodajce i panu Šmitovi, který e, vždycky sahá do otevřených ran. My jsme zatím neměli pořádnou debatu, také máme spoždění a to je vlastně důvod, proč se nám tato problematika vrací členské země se e, cítí být e, z naší strany tlačeny a samozřejmě e, nyní se zabývají napjatými rozpočty, takže urychlovat tyto věci není jednoduché. Každopádně jsem ráda za ty návrhy, které předložila zpravodajka. Já myslím, že skutečně se odebí, ubírají správným směrem a toto rozlišování mezi články 23 eh, a 17 to je podle mě správně, poněvadž delegované akty to je především operativa, eh, není to nástroj pro řešení politických eh, problémů, od toho máme zákonodárnou práci. Takže plně podporuji a myslím, že vítaná je taky nabídka ke spolupráci. Děkuji ještě pan Bílov. Děkuji vám, paní předsedající. Já bych také chtěl eh, se přidat do poděkování, k poděkování paní zpravodajce. Eh, jak už eh, říkala paní poslankyně, Měli jsme zprávu z vlastní iniciativy v loňském roce, týkalo se to o modernizaci celní služby a mm, my jsme jako výbor k tomu podávali stanovisko. Eh, když se podíváme na současnou zprávu, tak eh, se na to díváme z hlediska zjednodušení a zpřelednění eh, procesů, administrativních procesů, které jsou mm, každodenní a je to tak, aby byly a byl zachován systém výměny zboží. Zmodernizovaný systém by měl být konkrétním přínosem pro evropské operátory a také spotřebitele a především se chceme zaměřovat na redukování byrokracie, což je dlouhodobý úkol. Je to samozřejmě velice aktuální. E, tato e, zpráva e, se mm, taky dívá na hlediska souladu předpisu. Já také podpírám, podporuji většinu směru, kterými se udávají pozměvací návrhy, tak jak to paní poslankyně indikovala a těším se na další spolupráci s ní. Děkuji vám za komentáře a teď eh, vlastně jsme skončili kolečko nových zpravodajů. Eh, kromě FD zde nikdo není a teď mají možnost promluvit eh, jednotliví poslanci, kteří chtějí promluvit za sebe. Ale zdá se, že tomu tak není. Takže bych předala slovo komisi. Pan Miroslav Želinský, doufám, že jsem vaše jméno příliš neskomolila. Takže máte slovo, pane. Děkuji vám, paní předsedající. Já eh, myslím, že jste to vyslovila velice dobře. Děkuji vám. Eh, paní předsedající, dámy a pánové poslanci, my jsme velice rádi, že Evropský parlament se pouští eh, do nového znění modernizovaného celního kodexu. A já eh, si velice vážím toho, co řekla paní Legrip, paní zpravodajka a mm, také stínoví zpravodajové, mm, vlastně všechny příspěvky, které zde zazněly. Já chci říci, že my se držíme svých ambicí a závazků a sice přijít s tímto kodexem co nejdříve. Není to žádná novinka, je to úprava znění a je to tak, jak kolega říkal eh, minulý duben. Ale máme tady důvody. Za prvé je třeba, abychom vzali v úvahu reálnou situaci v Evropě. A to je samozřejmě velká potíž a teď je samozřejmě další potíž s tím, kolik zdrojů členské země eh, tomu mohou nyní věnovat. A to je určitě jedna z hranic, na které narážíme. Dále bych chtěl vám poděkovat za to, jak oceňujete uvádění do souladu s Lisabonskou smlouvou. Toto skutečně je důležitý krok a je to také politické, politický závazek komise, který měl být splněn do roku 2014. Čili eh, toto, jsou, toto je náš závazek. My eh, sice jsme mohli to udělat tak, že bychom část eh, toho, co chceme dosáhnout, prosadili třeba pro rok 2013, ale pak bychom museli pokračovat a přijít brzy s dalším recastem, což by nebylo zcela efektivní. A mm, kromě toho mm, časem se vyvíjí legislativa a další věci. Takže my jsme do, do současného návrhu Eh, zavedli spoustu drobných úprav, detailních úprav, které se týkají centralizovaného odbavování zboží, které se týkají také dočasných celních skladů a eh, Zejména tedy to vylepšujeme tam, kde se něco pominulo v tom původním návrhu a samozřejmě jsme sbírali také podněty z parlamentu. No a samozřejmě eh, Eh, jde o skutečné slaďování, tedy uvádění do souladu s Lisabonskou smlouvou. Také bych rád řekl, že eh, delegování a implementace, to jsou pojmy, které vzbuzují mnoho debat. Zaznívá řada návrhů. No a my jsme hm, o tom debatovali už na pracovní skupině komise mm, eh, s kolegy ze skupiny pro celní záležitosti a také jsme měli neformální schůzi s, před několika dny s ředitelem pro celní službu. návrh, tak jak ho komise překládá, eh, to je eh, podle článku 290 a 291 smlouvy o fungování Evropské unie tak, jak jim rozumíme podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A dalším eh, bodem je třístrana dohoda o implementaci a to znamená dohoda a porozumění mezi parlamentem, radou a komisí. V komisi musí proběhnout určité interní procesy a my jsme navrhli eh, způsob interpretace smlouvy v této souvislosti, zase podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Eh, týká se také diskuse o kvalifikaci. My skutečně jsme udělali odvedli nejlepší možnou práci. Je samozřejmě možné, že jsme se dopustili nějaké inter- dezinterpretace eh, legislátorů, ale doufáme, že tomu tak není. V každém případě jsme v této souvislosti připraveni vést eh, debatu a mm, je to proto, že máme na mysli, že toto je velice důležitý eh, politický proces na vysoké úrovni. Jsme připraveni vyjasňovat, jsme připraveni naslouchat. Zcela souhlasím s tím, že odklady a zdržování ničemu neprospívají a že pokud ním dojde, tak neznamená to nedostatek ambicí eh, na straně Evropské komise. Naopak my býváme kritizováni často, tedy občas, ne často, ale občas za opak. My tady si vždycky stanovíme určitý harmonogram a svůj čas práce a pak tedy eh, členské země eh, na těch leží eh, to břemeno implementace. Ale my jsme změnili eh, trošku návrh mm, nebo postup práce. My se snažíme tady mm, překládat návrhy samozřejmě a prochází to parlamentem a radou a eh, posléze se snažíme sledovat a mapovat toho, jak se to skutečně vyvíjí. Čili my jsme skutečně změnili metodu práce. My provádíme něco na způsob business modelu, obchodního modelování. Což znamená, že my proces eh, popíšeme velice podrobně, kdo co dělá, s jakými daty pracuje a jakým způsobem je zpracovává. Mám tady sebou France, Franka Jansense, který je šéf oddělení Business Modeling of Customs Processes, čili modelování obchodních eh, procesů v oblasti eh, celní. Čili on nám eh, vždycky tedy, on se podívá na náš legislativní návrh, který vyvolá jakýsi proces, a teď eh, úkolem je, co ten proces bude detailně znamenat. To znamená, kdo bude dělat, co bude dělat a v jakém stádiu. Já doufám, že takto se nám podaří eh, vyhnout se chybám, tak jak jsme se jich třeba dopustili u Security Amendments, eh, kde byl velký tlak na to, aby to bylo co nejdříve uzákoněno a potom jsme strávili strašnou spoustu času vyjasňováním s členskými zeměmi toho, co vlastně čím bylo míněno. Čili my nyní postupujeme jinak a chceme zajistit to, aby technicky ten proces byl proveditelný. E, nyní e, tedy 24. červen 2013, tak to je termín pro nás, poněvadž e, je to mm, Eh, nyní eh, v procesu legislativním. No a my jsme zároveň připravili prováděcí ustanovení, <clears throat> čili my víme, jak by to mělo fungovat, jenomže mezi tím došlo k takovému množství změn, že my nyní nemůžeme navrhnout členským zemím, aby eh, podle starého procesu kolmitologie to odhlasovali při a e, začali implementovat. Čili my teď musíme udělat to, že e, do toho června e, musíme upravit ten celní kodex a připravit ho k implementaci, protože jinak bychom prostě byli schopni ho sice sepsat znovu, ale s tou implementací by byly potíže. Pokud se týče obecně návrhů časových, 2020 to je ten úplně nejzaší termín pro komisi. Samozřejmě to neznamená, že my chceme všechno odkládat až do roku 20. Jsme odhodláni některé procesy, některé eh, detailní systémy IT implementované a odzkoušené eh, budou k dispozici mnohem dříve. A my tedy doufáme, že ten hlavní Eh, to hlavní gro těchto systémů bude fungovat eh, v letech 2016 2017 A to zase není tak moc, eh, když si uvědomíme, jakým omezením nyní čelí komise a členské země. No a k tomu termínu ještě. Je to také otázka firem. Pro firmy to bude znamenat investice a samozřejmě ne všechny evropské firmy jsou na tom v současné době dobře. Některé ano, některé ne. A e, my musíme počítat také se jejich náklady. Ne jenom e, s náklady komise či e, národní byrokracií. V této obtížné situaci se snažíme dospět k nejlepšímu, tedy k optimálnímu řešení. Víme, že lecos eh, by bylo možné urychlit, ale eh, za současné situace to nechceme. Myslíme si, že to, co jsme představili, je optimální řešení. A já mohu zopakovat ještě jednou toto. My komise se držíme svých závazků, jsme skutečně odhodláni odvést dobrou práci v zájmu Evropské unie. Děkuji vám. Děkuji za komentáře ze strany zastupce komise. A teď dávám slovo ještě paní zpravodajce Grip, aby nám to všechno zhrnula. Prosím. Thank you, Madam Chair. Uh, merci uh, tout d'abord à... Uh, děkuji, paní předsedkyně, děkuji všem kolegům, všem stínovým zpravodajům, kteří jsou zde přítomni. Děkuji vám všem za vaši účast a za váš konstruktivní přístup a také za tak eh, zajímavé připomínky. Já jsem si zaznamenala vaše obavy a vyslechla jsem si pozorně vaše připomínky. Eh, existují tady různé názory, ale v každém případě si myslím, že ten náhled je eh, pozitivní pokud jde o můj přístup. Já si myslím, že to je dobrý konstruktivní začátek. Děkuji stínovým zpravodajům za jejich pozitivní připomínky. Existují tady obavy ohledně harmonogramu. Někteří z mých kolegů se v tomto směru vyjádřili. Existují tady také konkrétní obavy ohledně implementace elektronických systémů v členských státech, státech účinnost těchto systémů, které budou implementovat e, vnitrostátní celní orgány. Musíme postupovat velmi obezřetně, pokud jde o praktické otázky. Musíme být e, realističtí. pokud je o náš přístup. Eh, musíme prokázat dobrou vůli, ale být také obezřetní. Musíme vyslat eh, signál radě a konkrétně členským státům. Potom, pokud jde o to, co říkali stínoví zpravodajové, pokud jde o rozdělení pravomocí, eh, jedná se tedy o aktiv přenesené pravomoci a já si myslím, že bychom měli zde postupovat eh, společně v této oblasti. Já si myslím, že ve všech politických skupinách existuje eh, dobrá vůle, abychom vysílali politické signály, které budou ambiciozní a které by došly do ostatních institucí a především, aby byly vyslechnuty v členských státech tyto signály. Existují různé úvahy na straně členských států, musíme být realističtí a musíme být eh, blízko operátorů. Eh, musíme vědět, jaká je realita, musíme být eh, jednotní, abychom mohli vysílat ambiciozní signály, pokud je účinnost a co se týče zjednodušení. Celní unie musí disponovat účinnějšími předpisy, které budou ambicioznější a účinnější. Děkuji také komisi. za to, že nám ukázala cestu, jakou bychom se měli ubírat. Musíme se poučit eh, vždy z našich chyb kterých jsme se dopustili v minulosti. Takže komise nám ukazuje, jakým směrem bychom se měli ubírat. Já si myslím, že ta atmosféra je dobrá, pokud je o spolupráci s komisí. Existuje mnoho bodů, na kterých jsme zajedno parlament a komise. Myslím si, že tato spolupráce bude plodná a v rámci institucionální diskuze doufám, že zabráníme eh, blokování Eh, v této otázce, která je tak komplikovaná. Já jsem opravdu velmi spokojená. Jsem ráda, že máme před sebou na stole tyto důležité otázky a nyní se těším, až přistoupíme k podrobnostem a budeme pracovat společně na vypracování zprávy. Děkuji paní zpravodajce a nyní ukončuji dnešní diskusi, co se týče pre, uh, praktických věcí, uh, prezentace návrhu komise se odehrála v Dubnu, proběhla v Dubnu. Návrh zprávy má být poslán k překladům k 20. srpnu. Diskuse k návrhu zprávy proběhne 17. a 18. září, lhůta pro pozměňovací návrhy 16. října, projednání pozměňovacích návrhů 5. 6. listopadu Eh, kompromisy a diskuse k ním 28. listopadu přijetí v IMKU 29. listopadu 2012. Hlasování po trialogu je, eh, je předpokládán v únoru 2013 a plenárka se odhaduje na duben 2013. My budeme hlasovat. Já tímto Ukončuji téma eh, přepracovaného znění celního kodexu a v 10 hodin budeme hlasovat. Do té doby máme krátkou přestávku. Děkuji.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

Uh, so good morning everybody. Um... Dobré ráno. Prosím, přejdeme k hlasování. Myslím, že jsme všichni připraveni hlasovat. Máte své hlasovací kartičky. Pokud ano, tak by to bylo užitečné. Není to úplně nezbytné, bude záviset na tom, zda bude nějaké těsné hlasování. Pa, Paní předsedkyni, místo předsedkyni děkuji, že za mne zahájila dnes ráno schůzi. Já jsem se sešel s mm, panem Šaldemesou a s paní Kalniety a my jsme se společně ráno viděli s japonskou eh, delegací, které předsedá bývalý ministerský předseda Japonska, takže to bylo důležité a jednalo se o navrhované smlouvy o volném obchodu mezi Evropskou unií a Japonskem a myslím si, že eh, my tři se tam znovu vrátíme, eh, nebo já určitě. Chci vám také zmínit, jak vypadá situace s jednotlivými složkami. Já nevím, jestli jsme již úředně oznámili, že jsme dosáhli dosa- dohody eh, ke zprávě pana eh, Bílena, která se týká informačních systémů o vnitřním trhu a máme formální potvrzení předsednictví a eh, potvrzovací hlasování proběhne na plen- plenárce. Se děkuji všem, kteří se toho účastnili. Za druhé, včera večer jsme nabídli Mm, s podporou zpravodajky a štínových zpravodajů ke zprávě o standardizaci či normalizaci. Doufáme, že rada přijme, třeba, že to ještě neučinila formálně, ale myslím si, že ta naše nabídka, kterou dáváme na stůl, která nám zajistí jako výboru a parlamentu dobré postavení. Takže to probíhá a doufám, že v pátek se to vyřeší, příští týden formálně potvrzeno. Takže jsem chtěl zmínit, že v těch je jednáních se pokročilo a ten eh, návrh se vám dostane do rukou, tedy vám i celému parlamentu před hlasováním. Todik eh, k aktualizaci a nyní hlasování. Máme dvě věci k hlasování. Eh, Zpráva paní Kalniety která se týká energetické infrastruktury transevropské. Chcete k tomu, paní Kalniete, něco říci? Nechcete, můžeme tedy rovnou hlasovat. Kompromisní návrh číslo jedna, kdo je pro? Proti? Přijato. A dostáváme se k devatenáctce. Pan Pupakis pro, proti Přijato. Článek 4, odstavec 2, pozměňovací návrh 20, pan Schmidt, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Přejdeme k 23, pan Schmidt, pro, proti, přijato. 22 odpadá, trojka stažena, 24 paní zpravodajka pro, proti, přijato. 4 je stažen, 25 pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 6 zpravodajka pro, proti, přijato. 27 pro, tady ověříme Zahajuji hlasování k 27. Někdo nemá hlasovací kartičku a chce to oznámit? Ne. Končím hlasování. Přijato 19 ku 13. 28, které je s tím slučitelné. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 29. Pan Schmidt pro, proti, zdrželi se, přijato. 8. Paní zpravodajka pro, proti, zdrželi se, též přijato. 30. K příloze 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. 32 pro, proti, zdrželi se přijato, 11 pro, proti, zdrželi se přijato, 12 pro, proti, zamítnuto, 13 pro, proti, zdrželi se přijato, 14 pro, proti, zdrželi se přijato, 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16 pro, 16. Zahajuji hlasování. 16, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 17 proti ku 14. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, Přijato. 17. Jako dodatek krátká větička je tady napsána pro, proti, přijato. Nyní hlasujeme elektronicky o pozměňovacích návrzích všech dohromady. za vyhlasování. Končím hlasování přijato 26 pro, 2 proti, 4 se zdrželi. Paní Kalniety, gratuluji a děkuji a jistě budete naše stanovisko hájit ve výboru pro průmysl. Děkuji. Přejdeme k hlasování návrh na usnesení. Je, eh, jednotný trh, další kroky růstu, je to něco, co má za dva týdny se dostat na eh, plenárku. Je tady celá řada kompromisních pozměňovacích návrhů, projdeme to velmi eh, pečlivě a doufám, že se k tomu dostaneme. K samotnému názvu pozměňovací návrh 1. Eh, zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2. Pro, proti, přijato. 3. Pro, proti, přijato. 4. Pro, proti, přijato. 5. Pro, proti, přijato. 6. Opět S a D. Zahajuji hlasování. Končí hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 7 SAD. Zahajuji. Všichni hlasovali. Ano, uzavírám. Zamítnuto. 8 od EPP pro, proti, přijato. 9 SAD je slučitelné s osmičkou pro, proti přijato. 10 SAD pro, proti přijato. 11 pro, proti tež přijato. 12 odpadá. 13 a je tady ještě ústní pozměňovací návrh, který je uveden. Zahajuji hlasování k pozměňovacímu návrhu 13. Končím hlasování. Přijato. 13. Odpadá 14. Pro. Proti. Přijato. 15. Opět s ústním pozměňovacím návrhem pro. Proti. Přijato. 15, 16 je staženo, 17 pro, proti, přijato. 18 pro, proti, přijato. 19 pro, proti, přijato. 20, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Nyní tedy 21 pro. A omlouvám se, říká pan předseda, 21 odpadám. A nyní 22, zase s ústním pozměňovacím návrhem pro. Proti, přijato. 22 staženo, 23 je slučitelné s 22 pro, proti, přijato. Kompromisní návrh 1 pro proti přijato. Dostáváme se k 26 pro proti zamítnuto. 27, 28 staženo, 29 pro, proti přijato. 30 pokud je přijato, tak se to dostane před odstavec 7, kde pro, proti přijato. 31 staženo, 32 s tou změnou, v které v poznámce pro, proti, jasně přijato, 33 pro, proti, přijato. 34 s ústním pozměňovacím návrhu pro, návrhem pro, proti, přijato. 35 pro, Budeme hlasovat elektronicky. Konec hlasování. Přijato. 34 staženo, tři, omlouvám se, 36, pro, kdo je pro, proti, přijato. 37 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, přijato. 39 pro, proti, přijato. 40 pro, proti, přijato. 41 s ústním návrhem zahajuje hlasování. Pan Dion, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jak bylo oznámeno sekretariátu, my chceme navrhnout ústní pozměňovací návrh dát slovo EU, EU před legislation, aby bylo jasné, že se jedná o legislativu evropské. Eh, eh, evropské legislativy, takže tam bude disproportionate EU legislation, nepřiměřená legislativa EU. Já si myslím, že to můžeme všichni přijmout. Budeme tedy nyní hlasovat k tomuto elektronicky. Zahajuji hla, hlasování k 1.40 s tímto ústním pozměňovacím návrhem. Hlasujeme. Hla. Uzavírám Přijato. Já jsem připomínal kolegyně, aby nezapomněla hlasovat. Nyní jsme u 42 pro. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. 43, 44 jsou stejné. Kdo je pro? Hlasujeme. Jeden je za EPP, jeden za SAD. 44 stažena, 43 tedy o tom se hlasuje. Končím hlasování, takže padá, je to vyrovnané. Kompromisní návrh 2 pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Přejdeme nyní pozměňovacímu návrhu 47. Pro, proti, zamítnuto. 48. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Nyní 49. 49. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Počítá nám to pomalu. Tež zamítnuto 50. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 50 přijata 18, 51. Kdo je pro, proti, přijato 52. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 53. Kdo je pro? Proti? Přijato. 54 pro, proti, Tež přijato 55 pro. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto. Jeden nehlasoval. Mohlo to dopadnout jinak. 56. 56. Pro. Hlasujeme elektronicky. Končím. Zamítnuto o ten jeden hlas. Ten jeden hlas skutečně dělá rozdíl. 57. Máme různé výsledky, paní Pavanová, takže nemůžeme najednou. 57 a jeden končím hlasování. Zamítnuta. 58. Hlasujeme elektronicky. Prosím, jenom 30 hlasů. Nemám všechny. Musíme hlasovat eh, rychleji, ale je to zamítnuto. Ten rozdíl není v těch třech hlasech, co chybí. 59. Zahajuji hlasování. Hlasujte rychle, prosím. Konec. Zamítnuto. 60. Otevírám. Uzavírám hlasování zamítnuto. Šedesát jedna. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto rozdílem jednoho hlasu 62. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A nyní na další straně 64 zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. 65 odpadá. Kompromisní návrh 3. Kde pro? Proti. Přijato. A nyní 70. EPP, kdo je pro? Kdo je proti? Takže přijato 69 je tím pořešeno, 71 pro, proti, přijato. 72 Nehlasujeme, to je již vyřešeno 35. Nyní kompromisní pozměňovací návrh 4. Pro, proti, přijato. 5. Kompromis 5 pro, přijato. 77 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, přijato. 78. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 79 s ústním pozměňovacím návrhem pro proti. Přijato. 80 od ALDE. Hlasujeme elektronicky. Končíme hlasování. Přijato. 81 zelení. Hlasujeme. Ne. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 83. Hlasujeme. Uzavírám. Zamítnuto. 84 odpadá. 85, kdo je pro? Proti, přijato. 86, staženo. 87, ekon. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 88 pro, proti, zamítnuto. K odstavci 30 původního textu oddělené hlasování nebo hlasování po částech, část 1, kdo pro? Část 1 pro, proti, jasně přijato. Část 2, hlasujeme pro, proti, tež přijato. 89 staženo. Nyní hlasujeme o celém návrhu. Uděláme to hlasování elektronicky. Jedná se o celý návrh. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato 20, nikdo proti, 13 se zdrželo. Děkuji za odvedenou práci. Nyní politické skupiny budou o tom moci disk, eh, diskutovat později a Eh, pozměnit a nyní vracím slovo kolegyně místopředsedkyni, která bude předsedat. Oh, no, Thank you very much. Thank you.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 just would like to announce you that uh... Jenom si dovolím oznámit, že budeme za chvilku pokračovat, ale zatím tady není pan Rošfor, zpravodaj a je to poslední bod na programu. Musíme na něj počkat, budeme čekat a doufám, že dorazí včas a nebo přehodíme pořad jednání. Now I would like to call the meeting in order when we have uh, uh, Tak, já bych nyní eh, ráda obnovila zasedání. My jsme čekali dosud na zpravodaje k příštímu bodu, ale už eh, je tady. Děkuji vám všem za trpělivost a nyní začneme probírat eh, bod číslo 15 Eh, což je spotřebitelský program na léta 14 až 20. A já tady zahájím diskusy a jako první dám slovo panu Rošforovi, který je naším zpravodajem a který nám představí návrh zprávy a poté dám slovo stínovým zpravodajům. Takže pan Rošfor. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, hovoříme tedy o programu spotřebitelé. Nejdříve bych chtěl poděkovat všem kolegům za jejich účast na diskuzích, protože já to interpretuji jako podporu tomu mému návrhu. Opravdu vám za to děkuji. Eh, týká se tento text finančního programu. Eh, takže tady je důležité si uvědomit, co je text, co jsou přílohy a co jsou články. Máme tady mnoho pozměňovacích návrhů, některé se navzájem doplňují, ale jsou velice eh, důležité, aby ten text eh, z technického hlediska byl nenapadnutelný. Mají dva výbory k tomu stanovisko rozpočet a pro právní záležitosti a právě dnes dopoledne se toto stanovisko bude hlasovat. My zevrubně prostudujeme jejich stanoviska v krátké době. 22. května byla eh, publikována agenda spotřebitele, Consumer Agenda, a my eh, čekáme také na harmonogram této otázce. Pokud je o opatření k tomuto programu spotřebitele, tak to je v souladu s eh, našimi záměry. Pokud jde o harmonogram komise, tak tato agenda spotřebitele hovoří o programu, který e, jde až do roku 2014. A nyní pohovořím o pozměňovacích e, návrzích, které byly předloženy. E, nejdříve tedy proberu rychle tyto pozměňovací návrhy. Eh, některé tyto pozměňovací návrhy přináší eh, nové eh, myšlenky a konstruktivní připomínka. Já vám za to děkuji. Například pozměňovací návrh 77. Posílit důvěryhodnost spotřebitelů v přeshraničních transakcích. Také se tam hovoří o sladění disponibilních nástrojů pro spotřebitele s cílem posílit tuto důvěryhodnost a důvěru spotřebitelů. E, také bych chtěl zdůraznit, že souhlasím s pozměňovacím návrhem 66 pana Breše. Tam se e, hovoří o otázce, která je velmi žhavá, a to je, že musíme e, tedy dát do souladu rozpočet a v členských státech a na druhé straně, abychom udrželi strategii udržitelného a trvalého růstu. A tento růst musí být také inteligentní a spotřeba a podpora spotřeby není v rozporu s rozpočtem. Je to v rámci politiky pro růst. Tento bod je velice důležitý a myslím si, že je to velmi důležité pro eh, všechny orgány EU. Také bych chtěl podpořit eh, argumenty a ty nové prvky s cílem podpořit eh, stránky, internetové stránky, eh, srovnávací stránky na internetu, jakožto harmonizovaný systém. Děkuji kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy ohledně této otázky. Také se mi líbí návrhy PPE, pokud jde o indikátory ukazatele, které slouží k ověření tohoto programu. Jedná se o zvýšení eh, hranice mimo soudního řešení. Jedná se tedy o to, že se zvýší o 50-60%, to bude hranice pro mimosoudní spory. A pozměňovací návrh 121 eh, se mi také líbí. Jedná se o komunikaci ohledně povědomí a ohledně odpovědnosti spotřebitelů. Zde bych chtěl trvat na třech bodech. V ohledně těchto bodů bychom měli zahájit diskuzi. Existují různé otázky, eh, pokud jde o pozměňovací návrhy. Už eh, během minulého zasedání IMKO se o tom hovořilo také v rámci mých pozměňovacích návrhů. Měla by existovat eh, živá diskuze k těmto otázkám. Za prvé, finanční podpora, kterou tento program poskytne eh, skupinám spotřebitelů. Pozměňovací návrh 97, pan Tarabela a také paní eh, Irigujen pozměňovací návrh 116 a zde se otevírají eh, dveře podpoře spotřebitelským asociacím v rámci EU a také uvnitř EU v rámci členských států či na regionální úrovni. Já si myslím, že o této otázce musíme hovořit a e, souhlasím e, té podpoře spotřebitelským e, skupinám. A co se mě týče, tak finanční přispění pro fungování těchto skupin, tak to se týká evropských spotřebitelských organizací moc nesouhlasím s tím, abychom podporovali finančně národní eh, organizace či regionální organizace. Pokud to tak učiníme, tak musíme hledat jiné finanční zdroje, tím pádem bychom museli snížit eh, půjčky v jiných oblastech. Tento program je dosti úsporný a bylo by to tedy v rozporu se subsidiaritou, kdybychom podporovali národní a regionální organizace, protože eh, hlavním cílem je to, co jsem řekl, protože pokud je o národní a regionální organizace, tak jich je mnoho a které bychom si vybrali. V tomto případě musíme být obezřetní. Jestliže členské státy eh, neplatí to, co se po nich žádá v rámci svých asociací, no tak to je otázka, eh, která by se měla eh, projednat zvláště. Na druhé straně národní spotřebitelské organizace by neměly zůstat bez podpory. Já e, souhlasím e, s návrhy ohledně školení a také vzájemné výměné informace a také informační moduly, pokud jde o tyto otázky. Také, aby mnohojazyčnost byla zde začleněna, protože evropské spotřebitelské organizace, stejně jako jiné e, struktury, jsou opravdu ornou půdou pro spotřebitelské Eh, spotřebu a zde se setkávají s jazykovými problémy, protože je stále větší výměna. Takže tato opatření já opravdu podporuji. Jedná se o logistickou podporu, organizační podporu, ale ne o eh, přímou finanční podporu. Je to eh, zajímavá otázka pro diskusi. Měli bychom získat názor komise ohledně této otázky. Je také důležité, abychom o tom dále hovořili. Další bod pro diskuzi. Je to velmi viditelný bod. Existuje tady mnoho alternativ v rámci pozměcích návrhů. Měli bychom poskytnout přímou finanční podporu v rámci programu spotřebitelé mimo soudním orgánům pro řešení sporu. Jedná se o národní orgány. Pan Kryše předložil pozněvací návrh, nyní o tom pohovořím. A e, nejenom on se k tomu vyjádřil. Já si vzpomínám, že v programu komise existuje přímá subvence platformě ODR. Eh, online řešení pro eh, mimosoudní řešení sporů. Tato platforma ODR je místem, kde spotřebitelé získávají informace a tato, finan, tato financování je zahrnuto. Pokud jde o eh, financování národních orgánů, ADR pro Eh, mimosoudní řešení, tak eh, je jich více než 700 v členských státech a v budoucnosti jich bude ještě více protože dokonce i zde v tomto výboru chceme harmonizovat tyto ADR, což jsou alternativní orgány pro mimosoudní řešení sporů. My nepoužíváme program spotřebitele na poskytování e, přímých e, financí těmto organizacím e, pro mimosoudní řešení sporů, ale pokud jde o spotřebitelské organizace či centra, tak nic nám nebrání v tom, aby se vytvořily sítě a aby se mohly vyměňovat názory a také to e, navázat na organizace ADR. Takže toto ale se bude dít bez e, přímého financování, pokud je o e, tato potom mimo soudní řešení sporů. Takže moje návrhy to vysvětlují. Já si myslím, že názor komise je opravdu v tomto relevantní. Pokud bychom měli eh, peníze na financování eh, struktur mimo soudního řešení sporu, tak bychom to měli získat z jiných položek a nevím, kde by ty položky mohly být. Třetí bod. Eh, to jsou pouze důvody, argumenty k diskuzi na základě vašich pozměňovacích návrhů. Pan Trantafides hovoří o statutu ukazatelů míra ukazatelů, které jsou eh, důležité proto, aby se ověřila eh, dobrá zpráva programu spotřebitelé. Jsou to statistické údaje, tyto ukazatele poskytují členské státy koordinovaně centrálně a je to za podpory komise. Pan Trenta Fides navrhuje, aby pro definici a pro pozměňovací návrh ukazatelů, abychom přistoupili ke spolu rozhodovacímu procesu. To by bylo velmi komplikované, vyžadovalo by to mnoho času, rok by to trvalo. Pokud bychom měli mít takovýto ukazatel, tak si myslím, že by to bylo komplikované. Proto se přikláním k tomu, aby komise to eh, prováděla prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci. To ale nebrání tomu, abychom během tohoto programu vedli dialog s komisí a potom ex post, až budeme hodnotit tento program. Také bych chtěl využít této příležitosti, abych řekl, že nepodporuji některé pozměňovací návrhy pana Trenta Fides, protože si myslím, že pokud je o pochopení programu spotřebitele, tak tam jsou opravdu uh, principy radikální kritiky. Tam se hovoří o tržní ekonomice, na které se zakládá uh, vnitřní trh. Hovořím o pozměňovacích návrzích 87, 88 a nemohu tyto pozměňovací návrhy podpořit. To by tedy bylo všechno, paní předsedkyně. Já bych eh, chtěl závěrem říci, že to všechno, co jsem vám nyní řekl, vede k tomu, že bychom mohli nalézt eh, společné body a uskutečnit eh, přechodná, přechodné pozměňovací návrhy, pokud jde o transparentnost eh, či pokud jde o srovnávací školení což by bylo v linii ehm, školicích středisek, institutů a tak dále. A tímto způsobem bychom našli pozměňovací návrhy. A pokud jde o vzdělávání tomu, čemu ostatní kolegové říkají zvyšování povědomí mezi spotřebiteli, aby spotřebitelé byli informováni eh, ohledně svých rozhodnutí, tak doufám, že najdeme také eh, pozměňovací návrhy, které by to mohly vyřešit. A pokud jde o spotřebitelské organizace, tak jsem s nimi hovořil a doufám, že eh, najdeme stejnou řeč. Například pokud jde o potřebu zranitelných spotřebitelů, tak to musíme mít vždycky na zřeteli, i když to není vždy úplně zřejmé. A potom cíle zranitelných eh, spotřebitelů a také to, aby oni nezapomněli na podporu, která se poskytuje celkové eh, informaci celkovému počtu spotřebitelů, pokud jde o správné informování. Pokud jde o sledování a vývoj programu, nalezneme společné prvky. A závěrem, e, v výboru budeme hlasovat 20. 21. června na IMKU a jsem si jist, že e, najdeme společné kroky v rámci spolupráce, v duchu spolupráce s komisí. E, vy víte, nebo komise ví, že naším cílem je ji podpořit. Snažíme se eh, nalézt eh, alternativy. Já podporuji to, co činí komise, pokud jde o uvedení do praxe programu. My víme, že ale peníze jsou omezeny. Eh, Děkuji panu zpravodaji Rošforovi za prezentaci zprávy. A nyní stínový zpravodaj a nyní za EPB pan Simon Posutil. Děkuji paní předsedající a děkuji panu zpravodaji za eh, jasnou a konsistentní prezentaci. Paní předsedající, já jsem jménem mnohých kolegů podal pozměňovací návrhy k této zprávě, z níž některé pan zpravodaj zmínil. Já bych mu chtěl poděkovat eh, za odvenou práci a také za to, že naše Eh, návrhy bral v úvahu při sepisování zprávy, čili my jako stínoví zpravodajové s tím opravdu máme nemnoho práce. Nicméně, hm, my si myslím, že přesto můžeme přispět ke zlepšení a já eh, třeba eh, z té mám pozměňovací návrhy, které zvyšují viditelnost Europe, což je jednotné styčné místo Ehm, pro nás to je něco, co by mělo být eh, hlavním centrem pozornosti. A to, že eh, ceny, eh, s, tedy srovnávání cen na webových stránkách znamenají větší nezávislost a svobodu pro spotřebitele, s tím souhlasíme a my tedy navrhujeme, aby Komise sledovala jakousi certifikaci webových strán, které to, ty, tyto služby poskytují. To určitě pomůže ochránit spotřebitele proti zneužívání a neprůhledné metodice srovnávání. Kromě pozměňovacích návrhů, o kterých jsem hovořil, bych se vrátil k bodu z minulé diskuse, kdy mě eh, zastupovala paní kolegyně Rojtová a sice o návrhu změny alokace financování eh, k tomu cíli 1. Jak paní Rojtová minule řekla, já jsem nesouhlasil se spravodajem eh, ve způsobu alokace Abych to zhrnul, eh, zpravodaj navrhuje, aby se eh, peníze v eh, cíli 2 snížily a převedly do cíle 1. Já myslím, že nejlepší by bylo zcela se vzdát myšlenky konkrétních alokací a dát spíše komisi volnou ruku Mm, tak aby se dostalo prostě mm, na cíle, které my eh, chceme podporovat v tomto výboru. To je asi všechno pro dnešek. Já děkuji zpravodaji, těším se na další spolupráci na eh, finalizaci těchto poslaneckých návrhů. Děkuji vám. A nyní eh, Maria Perez za sociální demokraty. Děkuji. Děkuji panu Rošforovi za odvedenou práci a e, děkuji mu za ochotu stále pokračovat v dialogu a posílit tuto zprávu. Všichni souhlasíme e, s tím, že tato zpráva důležitá. Já gratuluji panu zpravodajovi. Já sdílím jeho názor ohledně konzistentnosti z technického hlediska. Musíme zlepšit to, co zatím máme. Víme, že tady existují nedostatky a mezery, pokud jde o e, fungování vnitřního trhu. Nemůžeme e, zůstat nečinní. Musíme pokročit v té oblasti, kterou máme. Existují e, informace, tedy stížností, které nebyly vyřešeny. A můžeme tedy v tom dále pokračovat. Je důležité, abychom si uvědomili, jakým způsobem se vydávají finanční prostředky. Jedná se o inteligentní úspory a růst. Ehm, musíme se tedy snažit eh, zlepšit Eh, tuto legislativu a musíme se zaměřit na otázku řešení sporů. To pořád existuje, protože mnoho spotřebitelů k tomu nemá přístup. Proto eh, bychom jim měli umožnit eh, poplatky, které by byly dostupné a aby se mohly dostat až do té poslední instance, která doufám nebude potřebná. Pokud je o pozměňovací návrhy, tak Tady se jedná o zranitelné spotřebitele. Eh, těmito zranitelnými spotřebiteli se můžeme stát v budoucnosti. Všichni. Já doufám, že najdeme společnou pozici abychom eh, měli eh, širší legislativu, která vyřeší tyto problémy a o kterých jsme eh, si tedy vědomi. Všichni bychom měli pracovat na tom, aby jsme v této zprávě postoupili, aby tady existovala jistota a aby vnitřní trh pokročil a aby spotřebitelé v tomto trhu měli záruky. Konec konců my jsme všichni spotřebiteli a uživateli v rámci tohoto trhu. Vielen Dank. Äh, Děkuji. Já bych chtěla poděkovat samozřejmě také panu zpravodaji. My jsme žádné posměňovací návrhy nepod, nepředložili, protože eh, považujeme jeho práci za vynikající. Ale musím se vrátit tomu, co řekl pan Busutil. Už minule jsme debatovali o otázce cílu 1, cílu 2 ale eh, konstatuji, že i vy jste v tomto směru podal posměvací návrh. My můžeme konstatovat, že tedy, mm, tedy stáhneme všechny posměvací návrhy a ponecháme komisi volný prostor, eh, poněvadž prostředků není mnoho. Ale to, mm, já nevím, eh, je pravda, co říká pan zpravodaj, Eh, že když eh, se tady podívám na sumu pozněvacích návrhů všech stínových zpravodajů, hm, tak tady ten manevrovací prostor pro komisi eh, opravdu je velice mizivý. Možná, že panu zpravodaji bychom ještě tady řekli to, že potřebujeme kompromis, který to hm, celé vyřeší a sice konzistentně, poněvadž zatím to konzistentní není. Jinak samozřejmě já vítám také to s všemi webovými stránkami. Zatím tedy eh, máme poměrně málo eh, důkazů o tom, eh, že by byly spolehlivé tyto strany, proto tedy určité, určitá certifikace by byla dobrá, aby spotřebitel věděl, které z těch stránek jsou spíše spolehlivé a které naopak nikoli. Děkuji. Takže tolik stínoví zpravodajové přítomní v této místnosti a nyní eh, ring volný pro eh, případně další eh, řečníky. A jako první pan Tarabela, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla říci, že od momentu, kdy byl zveřejněn tento program, tak komise v minulém eh, týdnu publikovala agendu spotřebitele pro posílení eh, důvěry spotřebitele máme eh, katalog také eh, dobrých eh, záměrů a můžeme s tím souhlasit. Pokud jde o pozměvací návrhy a politickou orientaci, tak také rozpočet je třeba přeformulovat. Musíme si položit otázku, jak můžeme dosáhnout těchto cílů v příštích letech. Mají na zřeteli, že komise má příliš nízký rozpočet pro dosažení těchto cílů. Musíme zrevidovat priority, pokud nedojde k úpravě rozpočtu a zaměřit se na to, jak by mohl parlament sehrát svoji úlohu kontroly, abychom tedy toto dobře dokončili. Parlament musí provádět kontrolu každý rok, pokud jde o provádění eh, studií eh, trhu. Máme studii eh, monitorování trhu spotřebitelů v Evropské unii. Mám to tady přes 470 stránek. Je to financováno částkou 900 tisíc eur. Eh, tam se analyzuje přes 50 trů ve 27 členských států, kromě pohřebních služeb a kromě stěhovacích služeb. Eh, je to vám eh, k dispozici. A nenacházím tady žádnou informaci, která by nám pomohla vyřešit otázku těch nejzranitelnějších spotřebitelů. Jsou tady údaje, jako například, jaký je stav luskovin ve Finsku či na Maltě. Takže eh, prostřednictvím těchto eh, fondů toto konec konců nemá zas takový smysl, tato zpráva. Eh, tyto výsledky ohledně spotřeby, to je ten druhý bod, o kterém chci hovořit, zlepšení situace spotřebitelů, tak jak řekla komise, tak to je realita dostáváme výborné zprávy, pokud jde o spotřebitele, kteří se nacházejí v komplikované situaci. Eh, tady tento, eh, tedy tyto údaje o spotřebě, tak to si ceníme. Já nevím, jak v Aténách či v Madridu, jak na to ale budou nahlížet eh, zpráva Dolčeta, to stálo 9 milionů eur, tak to byl totální neúspěch. I komise má na to stejný názor, pokud je o navýšení rozpočtu pro spotřebitele tak já bych se vrátil k té myšlence, která eh, už zazněla a týká se to redistribuce eh, sankcí, které se uvalují, tyto pokuty, aby toto šlo pro oběti, pro ty spotřebitele, pokud jde o nekalé praktiky, kterých eh, jsme svědkem. Komise má prioritu a to je posílit bezpečnost spotřebitelů a aby bylo respektováno právo a bezpečnost. Eh, musíme spotřebitelským organizacím poskytnout dostatečné prostředky, aby mohly provádět dobře svoji práci. Většina členských států, většina spotřebitelských organizací nedisponuje dostatečnými prostředky, například Evropské středisko spotřebitelů, které eh, eh, zavedlo projekty, společně s pomocí EU. Jedná se o velice ziskové iniciativy, které byly velkým přínosem pro spotřebitele. Kromě toho musíme posílit také prostředky, kterými disponují místní a regionální organizace. Zde úplně tedy nesouhlasím s panem Rošforem, jinak s ním hodně souhlasím, ale pak se k tomu ještě vrátím. Takže v této ale e, oblasti s ním nesouhlasím. Pokud je o regionální a místní střediska, tam, tam provádějí velice dobré iniciativy iniciativy, pokud jde o školení spotřebitelů také. Já bych chtěl zdůraznit, že v mnoha členských státech eh, politika spotřeby se týká regionu, netýká se to ústřední vlády. A všechny tyto iniciativy byly vyčleněny z Evropské sítě, eh, protože jménem Evropy, té Evropské dvanáctky. Eh, polovina členských států plus jedna je tedy potřeba, aby to mělo tedy evropskou povahu. A pouze Evropská organizace tedy splňuje toto hledisko a to je neakceptovatelné. Možná eh, komise eh, řekne, že se jedná o porušování hospodářské soutěže, to je slovo, nebo tento výraz má komise ve velké oblibě. Pokud je evropskou politiku spotřeby, tak by se eh, měly využít prostředky, kterými disponujeme, aby především nejzranitelnější spotřebitelé si mohli uvědomit během každého dne své činnosti, že Evropa je chrání a že zlepšuje jejich každodenní život. To je smyslem mnoha těchto pozměňovacích návrhů. Eh, některé moje pozměňovací návrhy se také ubírají tímto směrem. Eh, kolegyně Irigoyen Pérez také pracovala tímto směrem. A já si myslím, že nakonec eh, dokážeme mít opravdu kvalitní zprávu. Děkuji. Ještě někdo další by se chtěl přihlásit? Eh, pokud ne, tak dám slovo zástupci komise, pan Olivier Mikol. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Nejdříve bych rád chtěl, bych rád zúraznil velmi dobrou spolupráci, kterou máme s parlamentem, vzhledem i přesto, že je tam celá uh, řada eh, odlišností v názorech, ale je, jedná se spíše o detaily. Chci také omluvit paní Majno, která je naší ředitelkou, která se nemohla dnes uh, dostavit. Jedna z klíčových věcí k tomuto dokumentu je uvědomit si, že to není politický dokument, je to finanční rámec, který říká, kolik peněz by mělo jakým kanálem jít komu. Politický dokument, tak jak to tady bylo zmíněno, je spotřebitelská agenda, a na to parlament reaguje také příslušnými kroky. Tady se hovoří o těch finančních aktivitách, financích. Jak bylo mm, řečeno, tento program je detailně rozvržen a existuje potřeba zůstat zároveň flexibilní, protože ten program je sedmiletý. V tomto smyslu chceme eh, se vyhnout přílišné detailnosti v těch pozměňovacích návrzích. Základním principem který byl zmíněn panem zpravodajem, panem Rošeforem, že spotřebitelská politika podporuje a doplňuje aktivity členských států, ale nenahrazuje je. A to je velmi důležité tuto zásadu mít neustále na paměti, když se zabýváme podporou národních spotřebitelských organizacích nebo dohledových orgánů. Musíme se zaměřit na takové aktivity, kde je, ta, kde je přidaná hodnota EU, kde se obdobná aktivita nedá vést pouze pouze na eh, státní úrovni. Chci také upozornit na některé věci, které zazněly během poslední diskuse a které se stále <clears throat> zde objevují. Totiž to je to, že my jsme proti uh, uh, úkonům přenesené pravomoci při přijímání pra, eh, každoročního pracovního plánu. Já vím, že bychom to měli diskutovat na jiném fóru, nicméně toto je základní stanovisko komise. Nejsme také pro eh, pro zapracování porušení do po, eh, přílohy, pokud by to bylo v právním aktu, tak by mm, to omezilo flexibilitu během implementace těch v sedmi letech. Naše podpora ECC, spotřebitelskému centru evropskému závisí na tom, kolik peněz dají jednotlivé členské státy a tyto částky se nedají předvídat sedm let dopředu. Totež pro eh, audio platformu budeme mít peníze, prostředky na její založení na začátku, ale potom to budou menší částky, až bude platforma v provozu takže nemůžeme mít pevně stanovené částky, protože to by nám sebralo eh, nezbytnou flexibilitu konkrétní věci, podpora organizacím vnitrostátním na ochranu spotřebitelů. Vyhodnocení předchozích ho programu spotřebitelů, diskuse s E, zainteresovanými stranami a také výzkum dopadu e, ukazují, že je potřeba se zaměřit na organizace spotřebitelské, které jsou na úrovni EU. A my jsme u těch národních organizací je přidaná hodnota EU, pokud e, se to zaměří na budování kapacit. Pak je tedy skutečně důvod, aby EU jednala. Ale co se týče přímé finanční podpory, nikoli podpory na budování kapacit, tak bychom neměli fi- přímo financovat vnitrostátní spotřebitelské organizace a proto nám vadí 97, 109 a 130 tyto pozměňovací návrhy. Hovořili jsme zde o těch jednotlivých orgánech bylo řečeno, že jich je více než 700 a návrh je, v návrhu je řečeno, že ten počet se e, zvýší e, a pokud budeme podporovat tyto organizace, my plně jejich úlohu bereme jaksi v úvahu a ta agenda spotřebitelská je taková, že členské státy by měly eh, uznat úlohu těchto spotřebitelských organizací nejenom v oblasti osvěty a informování, ale také v oblasti vytváření politik. To podporujeme, ale ne přímá finanční podpora. Srovnávací webová stránka eh, Náš první, prvotní návrh byl takový, že podpoříme rozvoj výměny osvědčené praxe a jakýchsi doporučení či vodítek. My jsme začali tuto práci před dvěma dny na spotřebitelském summitu, kde jsme vyzvali všechny zainteresované strany, aby se zamýšleli nad, touto, nad těmito dobrými eh, osvědčenými eh, postupy. Ovšem myslíme si, že komise by neměla přímo podporovat tuto finančně tuto srovnávací webovou stránku. Jsou tady soukromé subjekty. My bychom měli na pomoci identifikaci této osvědčené praxe. Co se týče eh, eh, certifikačního označení nálepkou, to je zase a monitorování, to je další velký krok který před námi leží. My se domníváme, že technický finanční program by měl oznamovat takovouto iniciativu v této oblasti. Proto chce, chceme soustředit na práci se všemi zainteresovanými stranami, co se týče této mm, srovnávací webové stránky, ale jenom v oblasti výměny dobrý, dobré praxe, nikoli v přímé finanční zainteresovanosti. Otázka vzdělávání Tady je pozměňovací návrh to, kde se slovo education nahrazuje slovem consumer empowerment. A to není to tež, to není jenom informování, to je také dávání určitých práv a pravomocí a jejich výkon. A my chceme zde eh, eh, zmínit to vzdělávání, ani ne osvětu, ale přímo vzdělávání. Hovoří se tady také o celoživotním vzdělávání. My bychom se chtěli zaměřit hlavně na mladé právě spotřebitele, nicméně i další, ale chtěli bychom, aby se zde hovořilo o vzdělávání, eh, vzdělávání nikoli o tom empowerment, tedy dávání určitých pravomocí. K otázce ukazatelů, to je velmi obtížná eh, otázka. Ty ukazatele jsou pro to, aby komise mohla řídit, manažovat ten program, je tady celá řada návrhů technických, které můžeme ze eh, se sekretariátem a zpravodajem probrat eh, na nějaké technické schůzce. Nechci ty, všechny ty ukazatele probírat detailně, ale je tady klíčo, jedna klíčová věc a to navazuji na to, co řekl pan Tarabela eh, různé ty srovnávací tabulky, různé studie byly vyhodnoceny, když jsme provedli globální hodnocení programu. A byla to jedna z iniciativ s největší přidanou hodnotou Eh, jak spotřeb, bylo to takto hodnoceno národními úřady, spotřebitelskými organizacemi, podnikateli samotnými. Potřeba mít jasné důkazy, jasné údaje, informace. Jak víte, celá řada členských států využívá tyto statistiky, protože jim dávají určité měřítko srovnávací. Když se podíváme na těch 50 eh, zmíněných trhů, nabíme například, že pojišťovací trh v určitém členském státě prostě je špatný nebo v několika státech nebo po celé EU. A my pak můžeme šetřit, proč je tady ten pro, problém a jakým způsobem, e, jakým způsobem se z toho e, e, zhostit. Samozřejmě ta získávání těchto tvrdých čísel, těchto důkladů, důkazů stojí peníze, ale můžeme nyní uvažovat o tom, jak je Eh, ušetřit. Možná, že to nemusí být prověření 50 různých trhů každý rok, ale každý druhý rok můžeme zmenšit rozsah té, eh, toho monitoringu a toho srovnávání. Nicméně je nezbytné, abychom měli skutečně solidní údaje a informace jako základ pro eh, pro kroky a jak říkám, pro další kroky a jak říkám, je to zdroj informací i pro uh, orgány v jednotlivých státech, pro spotřebitele a pro jejich organizace. Já jsem tím, paní předsedkyně, uh, zmínil všechny ty věci, které zde zazněly. Máme zde spoustu ještě drobných technických uh, připomínek jednotlivým pozměňovacím návrhům a e, jsme k dispozici parlamentu při další práci na e, tomto e, tomto dokumentu a při práci na kompromisních pozměňovacích návrzích a jsme velmi spokojeni se spoluprácí. Já děkuji komisi a teď vracím slovo zpravodaji pro závěrečné slovo. Děkuji, paní předsedající. My jsme velice rádi, že tato debata proběhla. Je, byla to velice produktivní debata. Eh, určité komentáře bych ovšem měl, jak řekl pan Bosutil, tak eh, skutečně dostal jsem prezentaci návrhy, které se týkají nových indikátory pro novou Evropu a já myslím, že to je ale hodně položená laťka 200 jako tisíc návštěvníků, to je opravdu hodně náročný cíl. A já myslím, že pokud eh, by toto měl být dobrý počáteční výchozí bod, eh, tak to tedy nevím. tak já eh, bych řekl, že tady máme ještě další dva body. Jednak tedy různé finance pro různé cíle programu a jednak eh, různé cíle, tedy mm, vlastně jak ty eh, programy by měly probíhat. Možná, že se stá, že změnit eh, fungování cílu, že to je možná trošku moc, ale eh, ono to je eh, rozhodnutí spíše politické, ne pouze rozpočtové. Protože tady se vlastně jedná také o politickou, politický význam. Já tedy chápu to, co řekl pan Tarabela o vysokých nákladech na některé ty studie pokud se týče úprav, tady my jsme to zcela nebrali v úvahu, zejména ovšem, když jsme eh, si vytvořili to, tu hodnotící tabuli, tak mm, to možná stálo více než eh, jaksi pouze pohé vytvoření tohoto. Já si myslím, že my opravdu hledáme návrh, jak by se dal, dalo upravit, eh, financování jednotlivých cílů a jak tedy pracovat směrem k eh, úpravě tohoto financování. Eh, k tomu, co řekl pan Tarabela, ano, já eh, rozumím tomu, co říkáte. Já jsem v této oblasti pracoval víc než 30 let, ale pro nás je důležité, aby ty studie byly užitečné pro jednotlivé členské země a to znamená, abychom měli také eh, nástroje, které budou účinné, efektivní pro naší práci. Prostě hledáme něco, co by nám toto umožnilo právě. My zase, já nevím, pokud nemáme dostatečné ambice, tak eh, ty studie se nám mohou zdát příliš drahé nebo eh, pouze popisné. Eh, otázka všem je pro členské země i pro nás, jak budou vypadat politické, politická rozhodnutí, která se odehrají na základě právě těchto studií. Já rozumím reakci komise na komentáře, eh, pokud se týče té myšlence vůbec programování. Ano, a to vlastně se týká otázky eh, změn eh, těch programů a, a jejich řízení a to je zase otázka delegování. A myslím, že tady zaznělo mnoha kritiky, ale já bych tady chtěl eh, říci eh, toto, pokud tedy neprojdeme tou cestou delegování aktu, pak to znamená, že sedm let s tím vůbec nepohneme. V roce 2020 my nebo prostě naši následovníci eh, se k tomu teprve tehdy vrátí. A já si myslím, že to prostě nemůžeme jen tak přijmout vzhledem k tomu, že Eh, spotřebitelé jsou velice důležití, tak eh, tady je třeba reagovat na nové typy marketingu a tak dále, my si prostě nemůžeme dovolit eh, sedm let pouze sedět a vyčkávat. No takže tolik moje komentáře, já se teď těším na další spolupráci na kompromisech a zatím tedy děkuji všem. Já také děkuji je za jeho zhrnutí a uzavření diskuse. Zpráva se bude přijímat a hlasovat v IMKU 21. června. Tím uzavírám tento bod a přecházíme k bodu dalšímu a to je číslo 4 a to je sociální podnikání Spravodajkou eh, je paní Malgořata Hanslík. Takže je to eh, jaksi druhá šance a můžete se do toho postit. Děkuji, paní předsedající. <clears throat> Já děkuji. Tento bod eh, se sem přemístil ze včerejšího programu a já vám děkuji, že o tom mohu nyní promluvit. Dámy a pánové, eh, tato zpráva se týká sociálních podniků v Evropě a já si myslím, že tyto sociální podniky mohou mít eh, velký potenciál a mohou přispět k hospodářskému rozvoji k zaměstnanosti. Eh, má určité charakteristické rysy a to znamená, že i také rozvíjení tohoto sociálního podnikání naráží na specifické potíže. Mě těší, že komise ve svém sdělení iniciativa v oblasti sociálního podnikání, že to tedy eh, vydala a spolu s plánem dalšího postupu. Já tedy při tomto stanovisku jsem se soustředila zejména na otázky související s veřejnými zakázkami a se spotřebiteli. Tak za prvé, díky eh, současné reformě veřejných zakázek tyto sociální podniky budou mít eh, eh, snadnější, snadnější přístup eh, k veřejným kontraktům a zejména tady bude zjednodušení a usnadnění těch procentuálních kritérií. To je samozřejmě velice důležité, ale není možné, aby to bylo v rozporu s celkovými cíly u změn směrnice tady máme eh, předpisy, které se týká eh, vyhrazených kontraktů a ty vlastně by znamenaly eh, vyhrazený přístup pro tyto podniky a tam se tedy toto rozšířilo o další kategorii postižených osob. To znamená, že Ehm, současná oprava je daleko liberálnější než dříve a měli bychom tudíž zdůrazňovat to, že tyto preference pro sociální podnikání určitě nebudou porušením ehm, smluv, jako je třeba ehm, ustanoveních o spodné soutěži. A určitě to nebude znamenat, že bychom snad tyto podniky pouspuzovali k tomu, aby si hledali určité mezery v zákonech, aby prostě eh, vše eh, tlačili po linii. Ano, my máme eh, postižené lidi, ale potom už se nestarali o skutečně jejich zaměstnání, jakmile získali zakázku. Dále my tady de facto často se takto tedy definuje budoucnost podniku touto zakázkou, ale eh, často občané to nevnímají tak, jakože tyto podniky přinášejí určité výhody, což znamená, že eh, je zde určitá nedůvěra vůči těmto podnikům, tomuto typu podnikání. Čili já si myslím, že Evropská komise by každopádně měla přijmout opatření na posílení důvěry, podni- důvěry všeobecně v sociální podnikání a e, posílit e, podporu na straně spotřebitelů pro tyto podniky. Já si myslím, že je důležité zdůraznit také to, jaký je význam sociálních e, podniků pro eh, příslušné skupiny obyvatelstva, poněvadž oni jsou důležité nejenom z hlediska hospodářského, ale také ze sociálního. Eh, to znamená, že by měli mít schopnost lépe vyhovět potřebám eh, nějakým způsobem postižených spotřebitelů. Také si myslím, že v době ekonomické krize je velice důležité vnímat sociální politiku jako celek a jsem přesvědčená, že eh, bychom měli tedy se posunout do eh, pozice jakési aktivní společnosti, společnosti, která eh, bude dávat větší prostor občanů, aby reagovali a spolu utvářeli sociální prostředí. Já myslím, že eh, takováto eh, aktivní společnost eh, že ta bude mít významnou roli a já si myslím, že důležité jsou tedy ty cíle nejen obchodní, ale také ty sociální. Děkuji vám za pozornost a já určitě se těším na vaše připomínky. Děkuji vám, paní Hanslik, za představení návrhu stanoviska a nyní dávám slovo stínovým zpravodajům a jako první bude Maria Beres za sociální demokrat. Děkuji, paní předsedající. Já bych eh, chtěla poblahopřát paní Hanslik za vynikající práci. Ty názory, které jsou eh, v tomto textu, jsou velice zajímavé. Já si myslím, že by to mělo být určitě odraženo v tomto stanovisku našeho výboru. Já si cením to, že jste se snažila najít společné body. Je určitě důležité, abychom e, uznali úlohu, kterou sehrávají sociální podniky především v době krize, protože se zde jedná o společnou odpovědnost a o závazky, na základě kterých vytvoříme legislativní rámec a což se bude zakládat na finanční podpoře. Pokud jde o sociální podniky eh, a v oblasti eh, té, kdy se upřednostní tyto osoby a pokud jde o ochranu zájmu spotřebitelů a především pokud jde o zranitelné spotřebitele, tak to je důležité, protože musíme si uvědomit, že tyto podniky jsou nejméně dotčené krizí. Proto bychom měli zapojit subjekty sociálního podnikání do aktivních politik ty k zaměstnanosti, především pokud jde o, o, dvě, o ty části populace, které jsou nejvíce dotčené krizi, a to jsou mladí, eh, ženy a dlouhodobě nezaměstnaní. Pokud je o sociální podniky, tak je důležité, aby měli větší přístup k veřejným zakázkám. Ano, sociální podniky jsou klíčovým nástrojem, pokud jde o vytváření zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst. Eh, tyto eh, Sociální podniky jsou velmi důležité v rámci sociální soudržnosti. Proto je důležité, abychom odstranili překážky, které zabraňují zahájení takovéto podnikatelské aktivity. Musíme tedy dát, eh, mm, upřednostnit eh, obecný zájem nad eh, ten individuální zájem. Musíme překonat byrokratické překážky a administrativní. Úloha, kterou se sociální podniky, prostředky s cílem eh, podpořit interní solidaritu, rovnou příležitost, rovné příležitosti mezi ženami a muži a také sociální soudržnost, eh, zapojení osob, které eh, jsou ohroženy vyloučením ze společnosti, stabilní pracovní místa a také slaďování rodinného a pracovního života a udržitelnost. Je to tedy model, který je participativnější a solidárnější. Tyto podniky pracují pro eh, větší solidaritu. Potom také se vrací eh, zisky zpátky do těchto podniků. Proto já bych ještě jednou chtěla poděkovat paní Hanzlík za její vynikající práci s cílem posílit tuto eh, zprávu. Přednesu, představím ještě další pozměňovací návrhy jménem mé skupiny. Thank you again. And, uh, next... Děkuji. A nyní za ALDE pan Van Denes. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci hovořit za mm, pana Chacimika Kise, který je, jak doufám, nyní v Řecku chtěl <clears throat> poděkovat paní Hanslik za předložení stanoviska. Text je vyvážený a jsou zde důležité body, které se týkají sociálních podniků. Tyto podniky pomáhají, napomáhají růstu 11 milionů lidí, 6 všech zaměstnaných pracuje v těchto sociálních podnicích a v době sociální a eh, ekonomické krize je důležité, aby byl tento sektor podpořen a přežil a aby byl dostatečně motivován k dalšímu rozvoji. Eh, účast, účast těchto podniků ve veřejných zakázkách je příliš nízká, často se potýkají s byrokracií a z toho důvodu si pan Chacimikakis myslí, že je potřeba zlepšit a zjednodušit ty podmínky tak, aby účast těchto podniků na veřejných zakázkách byla jednodušší, tak, aby jich tam bylo více. Další důležitý bod je přeshraniční spolupráce, eh, vnitřní Trh je posilován touto eh, spoluprací přeshraniční a tam mohou sociální podniky hrát důležitou úlohu, například v oblasti zdravotnictví, kde existuje směrnice o poskytování přeshraničních zdravotnických služeb. A kolega Jorgo, Jorgo se domnívá, že by osvědčené postupy mohly sloužit k zlepšení tohoto odvětví. A těší se na další spolupráci s paní Hanslík na tomto textu, který jistě dosáhne velmi kvalitního výsledku. Děkuji. Dalším, další je mm, paní Erile. Děkuji. Já jsem poněkud skeptická, pokud jde o přeshraniční sociální podnikání. Já si myslím, že v této oblasti se eh, poskytují služby těmto osobám a tady mají místní povaher, povahu. Takže pokud jde o eh, zvýšený počet těchto služeb a pokud jde o paní zpravodajku, tak eh, já bych jí chtěla poděkovat. Pokud jde o zadávání veřejných zakázek, tak já souhlasím v tom, že naším cílem musí být zjednodušení pravidel, protože pouze tímto způsobem budeme moci také podpořit zadavatele v tom, aby se zabývali inovacemi inovacemi a aby také eh, vypisovali tyto eh, zadávky tímto způsobem. Protože pokud jsou tato pravidla příliš eh, komplikovaná a pokud tam v těch podmínkách je toho příliš, tak je potom ta pravděpodobnost menší. Pokud jde o komplikovaná pravidla v rámci toho, co poskytují zadavatelů, tak oni, aby nehledali to nejlevnější řešení a je potřeba tedy snížit ty požadavky a je důležité to zjednodušit a zeštíhlit. Já si myslím, že pokud jde o ten sedmý bod, kde se hovoří o znevýhodněných osobách, já bych eh, tam navrhovala, abychom to definovali, abychom eh, to eh, definovali v návrhu komise, protože tam chybí definice. Protože pokud jde o ty znevýhodněné osoby, jestli se jedná o osoby s postižením handicapované, ale bylo by dobré tento pojem definovat, protože potom tyto obavy, že by se to mohlo rozšířit, tak by se to mohlo vyškrtnout. Tady se jedná o definici a ta je tím pádem jasná. A, takže by se mohla vyškrtnout tato poslední část. A co se týče bodu 8, tak pro mě je důležité, aby se diferencilovalo mezi sociálními podniky a mezi neziskovými organizacemi. Především pokud jde o e, contract, o reserved contract, tak já tam vycházím z toho, že neziskové organizace mohou sehrát e, roli, ale pokud je o sociální podniky, e, tak ty si myslím, že v té definici by to byly příliš široké. Tady se jedná o neziskové organizace a ty nemůžeme dávat na stejnou úroveň. Hm? Yeah. And I almost would say special thanks Děkuji, děkuji velmi eh, eh, paní Rile, která dnes eh, odvádí spoustu práce. Ještě někdo další by se chtěl vyjádřit k tomuto dokumentu? Pokud to mu tak není, tak bych poprosila komisi. Pan Valenc, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. a děkuji také všem, kteří se vyjadřovali, zejména paní zpravodajce za vynikající práci. A ta, ten text odráží obavy a výhrady, které měla komise, stotožňuje se s tím, jak komise nazírá na sociální podnikání. Takže jenom několik uh, Eh, drobných připomínek. Za prvé, v bodě 5 kde se hovoří o sociální odpovědnosti podniků a sociálním pozměňování, po, podnikání. Chci říci velmi jasně, že Jaké je stanovisko, jaký je postoj komise k tomuto, že e, tyto dvě věci mají stejný podtext, ale uh, ale e, týkají se různých oblastí, jsou to různé myšlenky. Mm, proto má, proto má komise k tomu dvě, vlastně dva zvláštní dokumenty. Sociální odpovědnost podniků, ta se týká všech podniků a podnikatelů, zatímco sociální podnikání je velmi specifické, velmi konkrétní a zaměřuje se na sociální potřeby více ne, než na zisk. Takže to jsou dvě oddělené věci, dvě oddělené myšlenky různé, ale zároveň je tady celkový cíl, který má, kterým je posílení důvěry v ekonomiku, a doložení toho, že podnikatelský sektor se má i ten sociální rozměr. A to také vyznělo, zaznělo z té diskuse, zejména co říkala paní Rule. Zmiňovala rozdíl mezi neziskovými organizacemi a sociálními podniky a vůbec myšlenku sociální ekonomiky. v Evropě. E, je to velmi složitý e, kontext, o kterém e, hovoříme, záleží na to na jednotlivých členských státech, jednotlivých aktérech, rozdílnostech kultury a tato diverzifikovanost musí být zohledněna. Je to také odvětví, které se neustále rozvíjí. Sociální podniky z pohledu komise jsou součástí sociální ekonomiky, ale obráceně to tak nemusí být. Když se podíváme na čísla 10 HDP nebo 6 milionů zaměstnanců v těchto sociálních podnicích. Toto jsou statistiky, které eh, obecně a ze širokého pohledu eh, zohlední sociální ekonomiky, která, ekonomiku, která často má eh, zvláštní právní postavení nadace, družstva a taková podobná uskupení. Takže to odráží jenom část té reality, ale to neznamená, že všechny tyto podniky, které jsou součástí sociální ekonomiky, jsou sociální podniky. A komise se snaží velmi jasně identifikovat, co míníme tím eh, pojmem sociální podnik. Velmi konkrétně to chceme označit a s velmi jasnými čísly doložit. Jsou společnosti, ehm, podnikatelské společnosti, soukromé společnosti, které eh, by nespadaly do této definice. Zatím máme jenom velmi široký, mm, velmi obecné pojetí a velmi obecná čísla. A to je naším úkolem velmi specificky identifikovat, co se myslí tím sociálním podnikem. Čísla, která máme, většinou hovoří o sociální politi- eh, ekonomice jako takové, ale ne, neodrážejí tu speciální uh, definici, která by se týkala sociálního podniku či sociálního podnikání. To je užší pojem než sociální ekonomika a je potřeba k tomu vypracovat další studie. Co se týče neziskových eh, versus ziskových, tady je to rozlišení také velmi komplikované, závisí to na členském státu, na těch jednotlivých aktérech. Podle komunitárního práva je ta myšlenka ziskovosti, eh, se navazuje na ekonomickou hospodářskou činnost, tak jak ji definují články smlouvy. A mohou zde eh, být někteří ekonomičtí aktéři, jako jsou například združení, která říkají, že jsou nezisková, ale ve smyslu smlouvy by spadaly do organizací pro Eh, které vytvářejí zisk, protože se pohybují v té, eh, v tom, na tom trhu. Iniciativa sociálního, sociálních podniků se týká těch podniků, tak jak jsou definovány evropským právem, které poskytují služby nebo zboží, které vyvíjejí hospodářskou činnost. Pokud máme rozlišit mezi neziskovými a ziskovými subjekty, to, to rozlišení může vytvářet určitou zmatečnost, protože různí jako, hospodářští aktéři na to nahlížejí různě. Třeba zde v Belgii existují existuje mnoho lidí, kteří jsou zaměstnáni v terciární sféře a pohybují se na určitém konkrétním trhu, Chci tedy upozornit na to, že eh, při tom rozlišování je eh, potřeba být velmi opatrný, velmi obez, eh, obe, obezřetný, protože závisí to rozlišení na určité ideologii, na určité kultuře, na zemi a e, dokončím pár poznámkami k přeshraničnímu aspektu. Sociální podniky bývají velmi lokálně ukotveny, zaměřeny a jedna z věcí, která je zajímavá, je, že poskytují služby a také zaměstnání takovým způsobem, které v tom e, daném místě, regionu uh, přispívá k soudržnosti jsou tedy velmi lokálně ukotveny a často nejsou tedy přeshraniční, nemají ten přeshraniční záběr, ale um, Neměli bychom na druhé straně považovat vždycky tyto sociální podniky za malé, právě protože jsou lokální. Některé z těchto malých podniků jsou z hlediska jejich hospodářské činnosti vel, velké, například sociální bydlení. Eh, tady je často vyvíjena aktivita. Někdy jsou to podniky, které zaměstnávají velké množství lidí, tisíce lidí. Mají velký obrat. Německý příklad uvedu eh, Caritas, sociální podnik v Německu, eh, je jeden z nej, nejznámějších, největších zaměstnavatelů a je také přeshraniční, má ten mezinárodní rozměr, takže existuje eh, možnost eh, nadnárodní nebo přeshraniční spolupráce, spolupráce, pokud tyto podniky chtějí a daří se jim takto se rozšířit v rámci vnitřního trhu. Měli bychom to ne, nepochybně podporovat. Sociální podnikání není velmi dobře eh, známo, nebo vůbec není známo, někdy dokonce je předmětem určitého mm, pohrdání. A já si myslím, že bychom měli umožnit těmto podnikům se eh, dostat za vlastní hranice v rámci vnitřního trhu a a dát jim to správné místo v, naši, v našem politickém směřování na evropské úrovni. Já nijak nespochybňuji tu diskusi, která proběhla, všechna vaše vystoupení byla velmi užitečná a pomohou jak komisi, tak parlamentu v budoucí diskusi. Děkuji zástupci komise a <clears throat> dávám slovo ještě jednou paní Hanslik. Děkuji vám, paní předsedající, dámy a pánové. Děkuji vám za velice dobrou spolupráci a za všechny myšlenky a návrhy, eh, které jste mi jste eh, předali. <clears throat> Já se v mnohých věcech s vámi shoduji, ale chtěla bych k tomu, aby nedocházelo k situacím, Vlastně, kdyby tento sociální podnik eh, nebyl využíván jinými firmami eh, pouze jako marketingový nástroj. Prostě, aby to skutečně ne, nebylo pouze pro eh, využívání marketingových cílů. Proto si myslím, že podpora a promotion těchto podniků, tedy čili to je to, co bychom měli dělat na společném trhu, Eh, takže to by mělo být eh, vlastně o tom, aby spotřebitel věděl, že takovéto podniky existují a že eh, ty dávají práci také spoustě takových lidí, kteří jinde by se neuplatnili. Co se týče veřejných zakázek, jsem, o, jsem za zjednodušení všech procedur, protože příliš byrokracie potom jde proti smyslu celé této věci a obávám se, abychom se eh, nedostali naopak na opačnou stranu, abychom eh, tedy eh, se nedostali na stranu ne spravedlivé konkurence. Prostě bude třeba najít nějaký takový ten zlatý střed. Ještě tedy chci říct i toto. Paní Perez řekla, že by eh, chtěla předložit ještě pozměňovací návrhy. Eh, musím říci, že pozměňovací návrhy by měly být podávány do 12 hodin. Dnes máme jich zatím zhruba 20. Vím, že paní Ruila a paní Perez už předložili své návrhy. Je to tak, doufám? Eh, takže já eh, nevím, eh, co teď s tím, paní předsedající, protože fakt je, že pozměňovací návrhy mají být podávány dnes do poledne. Debata by měla proběhnout 20. června a hlasování potom později v červnu v tomto výboru. Možná, že nejdůležitější otázka bude tedy otázka termínu pro podávání pozměňovacích návrhů, jestli s tím můžeme trošku pohnout. Děkuji vám zatím. Děkuji paní zpravodajce a tímto končím debatu. E, pokud se týče těch pozměňovacích návrhů, to skutečně bylo do oběda a s tím opravdu nemůžeme už nic dělat. Pro informaci, 21. června budeme schvalovat a hlasovat v IMCO, ve výboru EMPL, potom by to mělo být 10. července a v plénum, to ještě nevíme, kdy to bude na plénum. Toto je poslední bod na našem dopoledním programu. Všem děkuji. A budeme pokračovat v 15 hodin se zprávou paní Rojtové o harmonizaci legislativy. Děkuji vám ještě jednou a končím zasedání.